Gera Ala Al-Fatáha končí a můžeme pokračovat hlasováním. Nejdříve budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení o Iránu, tedy nedávné případy porušování lidských práv v Iránu. Máme pozměňovací návrh číslo jedna, kde je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to budeme muset zkontrolovat elektronicky, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, včetně pana Tavareše, který nemůže najít svoji kartu. Dobře, dopadlo to dobře, takže končím hlasování. A výsledek je, že je to schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo také schváleno, souhlasíte? Ano? Takže můžeme hlasovat o usnesení jako celku, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení o Egyptu, zejména o případu blogera Ala Abd al-Fatáha. Máme zde společný návrh usnesení, budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Myslím, že všichni měli příležitost hlasovat, takže končím hlasování. A jasně to bylo schváleno. Paní Matkovej, máte technickou připomínku? Prosím, poznamenejte si mé hlasování. Hlasovala jsem pro. Zařízení nefungovalo. Dobrá kolegové, a takže to je všechno, pokud je o hlasování pro dnešek parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání. pokud nejsou žádné námitky usnesení